Dámy a pánové, drazí kolegové, zahajuji naše dnešní zasedání. Viděli jste návrh programu jednání na toto odpoledne. Nemáte-li žádné námitky nebo poznámky, budeme ho považovat za schválený. Eh, počítali jsme s tím, že budeme hlasovat zhruba v 16.30. Eh, říkám to eh, jak pro členy, kteří jsou tady, je tak pro členy, kteří tu nejsou, protože počítám s tím, že jejich asistenti je budou informovat tak, abychom 16.30 měli dostatečný počet členů, abychom mohli hlasovat. Navrhl bych vám teď, abychom přidali ne do programu jednání, ale určité téma, eh, které vzniklo v souvislosti s bodem 4, a to je opravný rozpočet pro rok 2013 eh, v souvislosti se vstupem Chorvatska. To bylo předloženo Evropskou komisí a my jsme měli u příležitosti třístranných jednání mm, e, se o tom tedy dovědět a možná, že by nám o tom mohl náš zpravodaj, který zastupuje náš výbor v trialogu, dát více informací. Co se týče budov, naše stálá zpravodajka Monika Holmajerová tu není, omluvila se, ale e, dala svůj mandát paní Brzo Bohaté, která sice nepřísluší její politické straně, ale eh, která eh, velice rozumně a velice moudře s ní spolupracuje. Zuzana ještě mezi námi není, ale jakmile to bude, budeme jí moci dát slovo. Co se týče bodu 12, navrhl bych vám, abychom začali okamžitě s bodem 4 rozpočet 2014, stav, v jakém se prostě jednání nachází. A, a dám hned slovo naší zpravodajce Aně Jensenové. Děkuji. Pane předsedo, minulý týden jsme hovořili o výsledcích našich trojstranných jednání, to znamená s dalšími dvěma institucemi a <clears throat> také jsme hovořili o tom, a dnes tedy bychom si měli říct, co se stalo od té doby. Možná jsme se posunuli v diskusi o konkrétních datech, které souvisejí s naplánováním těch eh, třístranných eh, rozhovorů v červenci letošního roku. V současné době já eh, navštěvuji všechna speciál, všechny specializované výbory, informuji o tom, jaká je situace a ptám se jich, jak oni se dívají na další vývoj jednání týkajících se rozpočtu. Myslím si, že, a to mě trošku překvapuje, že všechny výbory mají poměrně jasnou představu o tom, jaké máme potíže, jako například to, že nemáme víceletý um, rámec ani nemáme právní základ, ale um, v současné době se hovoří o možnosti legislativního základu. A e, skutečně mě překvapuje, jakým e, způsobem e, jednotlivé výbory mají jasnou představu o tom, jak chtějí, aby se rozpočet vyvíjel. Myslím si, že my jako parlament nebudeme schopni přednést naš, tak budeme možná schopni přednést názor. Zatím nemáme konečné datum od Evropské komise, nevím, kdy budou chtít předložit rozpočet. Eh, hovoří o prostředku května a eh, také řekli, že možná na konci května, myslím si, že ale fakticky dávají přednost konci května. Eh, z toho vyplývá, že ten harmonogram potom bude velmi napjatý, protože budeme muset pochopitelně získat mandát pro ta jednání, to znamená pro ta trojstranná jednání v červenci ale je možné, a o tom se tady zmiňuji, že 19. června dojde k výměně názoru eh, nad návrhem zprávy a potom ta zpráva bude mít tedy ještě k dispozici tři týdny. A pokud tedy to datum bude skutečně konec května, tak potom tedy to je 21. června a termín pro specializované výbory, aby přednesli své stanovisko, potom bude následovat a potom budeme mít také 21. června stanovený termín pro předkládání pozměňovacích názorů a 27. by se potom o tom hlasovalo a na červencové plenárním zasedání bych se o tom potom hlasovalo v plénu. Čili jak vidíte, ten harmonogram je skutečně velice e, napjatý a je potřeba, abychom udělali spoustu práce v angličtině není možné si představit, že budeme ty věci mít i k dispozici v překladech, protože to by znamenalo, že skutečně něco takového vůbec nemůžeme realizovat, ale myslím si, že to, to je způsob, jak tuto věc řešit. A tak, abychom byli připraveni na ta trojistranná jednání v červenci. Um, doufám, že výsledky naší práce budou užitečné, tak aby potom ta trojstranná jednání byla skutečně smysluplná. To je všechno, pane předsedo, děkuji. Merci, Jan. Děkuji ti, Jan. Ano, tento rok eh, kvůli tomu spoždění a eh, radě eh, s jejími závěry o víceletém finančním rámci. Eh, třístranné jednání bude zahájeno a Evropská komise je trochu překvapena, protože neví na jakém právním základě by měla připravit svůj rozpočet pro rok 2014. A Evidentně to musí být slučitelné se stropy, které byly stanoveny z kategorii pro příští víceletý finanční rámec a už minulý týden jsme vedli určitou výměnu názoru k této otázce a e, řekli jsme komisi, že by měla co možná e, nejdříve vzít ty e, původní návrhy. Ale mezi tím Evropská rada zaujala jinou pozici k jednotlivým číslům v těch jednotlivých kategoriích. A na trialogu minulý týden a oficiálně vlastně jsem hovořil s komisařem Levandovským, že je odpovědností Evropské komise definovat čísla eh, v souladu eh, s potřebami, s technickými možnostmi eh, spotřeby a také s politickými možnosti, jak dospět k dohodě to je skutečně odpovědnost Evropské komise a také jsem trval na tom, aby komise dodržela takový harmonogram, který umožní eh, každému rozpočtovému orgánu, to znamená i parlamentu, dostatek času na práci, na projektu, aby naše legislativní výbory nám mohli navrhnout pozměňovací návrhy, aby rozpočtový výbor mohl hlasovat o těchto návrzích a abychom potom mohli jako výbor předložit plenárce tento návrh. Dobře. Jak již řekla Anna, pracovní komise pracuje na základě nejpravděpodobnější hypotézy, což je schválení kolegiem v posledním týdnu v květnu, kolegiem komisařů. To je středa, kdy se většinou schází kolegium. Pak máme, my máme schůzi 29, potom 30. pro celý výbor a potom Pakliže se potvrdí toto datum, uvidíme, zda se nám, pokroč, zda se nám podaří eh, zvládnout všechno. Buď to budeme mít tedy půl dne, mm, eh, a byl bych rád, kdyby eh, rozpočtový komisař přišel před, naši, před náš výbor, a aby nám prezentoval výsledky. A Paralelně k tomu Evropská komise schválila opravný rozpočet pro rok 2013 pro vstup Chorvatska, ratifikace smluv eh, s těmi se počítá a nezdá se, že by tady byly nějaké potíže v tom, aby vstup v platnosti 1. července nebyl respektován. To znamená, countdown máme tady do 1. července a je třeba nyní eh, zahájit veškeré práce, aby opravný rozpočet byl včas schválen a aby se mohl plně aplikovat evropský program i na Chorvatsko. A dnes jsme se dověděli, že zítra Evropská komise předloží svůj opravný rozpočet číslo dvě který by měl Unii umožnit mít dodatečné prostředky na platby eh, pro pokrytí eh, nebo pro převod pardon, eh, prostředku na závazky z roku 2012. A co se týče tohoto opravného rozpočtu 2013, Giovanni nám chtěl něco říci. Děkuji, pane předsedo. Již bylo řečeno, že již 18. března komise schválila opravný rozpočet. A jde tedy o to, abychom v rozpočtu na rok 2013 měli zahrnuté veškeré částky, které se týkají e, položek závazků i pladeb a souvisejí nějak s vstupem e, Chorvatska e, k 1. 7. 2013 období 2013 až 2020 již počítá s příslušnými opatřeními pro Chorvatsko, ale pro rozpočet na rok 2013 je nutné provést ještě změnu, aby bylo možné zajistit výdaje eh, v posledních měsících tohoto období, tedy komise předložila přepraco- a navrhla přepracování víceletého finančního rámce, aby bylo možné provést přizpůsobení výsledkům jednání, jak je uvedeno v článku 29 mezi institucionální dohody. Třist 74 milionů jsou závazky eh, pladeb, ale to jsou jenom operativní výdaje eh, jinak výdaje byly již naplánovány na roz, v rozpočtu e, na rok 2013 a my jsme řekli, že tady žádná modifikace v souvislosti se vstupem Chorvatska není nutná. 19. března při posledním trojstraném jednání delegace Evropského parlamentu upozornila na radě na to, že je to e, čistě technický opravný rozpočet a ne e, opravný úsporný rozpočet politického rázu, takže tady vidíte ty limity, které eh, je nutno přepracovat, aby to bylo v souladu s eh, meziinstitucionální dohodou a eh, se vstupem Chorvatska. A pokud tento opravný rozpočet máme pokládat za technickou změnu a oddělit ji od politické, nějakého projednávání eh, dalších eh, závazků i ještě z roku 2012. A to se opírá o eh, dopravní rozpočet číslo 2, který by zítra měli schválit komisaři. Při třístraném jednání jsme jasně ukázali, že v tomto opravném rozpočtu musí být eh, zajištěny nové prostředky eh, pro eh, závazky pladeb. Nemůže se to týkat pouhého přeskupení. Co se týče opravného rozpočtu 1, prosíme radu, aby to jednání zkrátila, aby nečekala obvykle obvyklých 8 týdnů eh, na stanovisko eh, národních parlamentů. Je třeba, eh, abychom umožnili schválení před prvním červencem, protože 1. července se Chorvatsko stane rovnoprávným členem Evropské unie. Rada přislíbila, že o tom začne uvažovat a my se bude muset podvolit rozhodnutí rady, ale pokud bude rada vyčkávat opravdu 8 týdnů, potom 7. května budeme muset naplánovat první indikativní hlasování, tedy ještě předtím, než padne rozhodnutí rady, a nebo bude nutné 16. nebo 23. rozhodnout a e, potom se o tom bude jednat na červnovém plenárním zasedání. Je to velice důležité, aby bylo možné ještě před vstupem Chorvatska schválit opravný rozpočet 20. E, 24. dubna můžeme předložit zprávu a potom o tom může jednat plenární zasedání eh, podle toho, jak dopadne hlasování eh, v rozpočtovém výboru. Tedy, jak už jsem řekl, tento opravný rozpočet je čistě technického rázu a závazky by měly být přizpůsobeny a také ty příslušné Eh, stropy by měly být modifikovány, ale já jsem ve zprávě upozorňoval na to, že eh, je to opravdu technický opravný rozpočet a proto se domnívám, že musíme eh, ze strany parlamentu trvat na nových prostředcích a ne o přemístění. Děkuji, Giovanni Salvadore požádal o slovo. Chci se zeptat Giovanniho na jednu věc. Představme si, že hypotéza vyjednávání rady bude eh, že se bude prostě protahovat a že se nebudou snažit revidovat stropy. To znamená, my jako parlament bychom museli volit nějaké prostřední řešení, protože si nejsem tak jistý, Eh, jaká bude reakce rady. A samozřejmě hovoříme o Chorvatsku, už nehovoříme o opravných mimořádných rozpočtech pro rok 2013. A my jako prioritu politickou, jako jedinou možnou eh, alternativu máme, aby opravný rozpočet pro Chorvatsko přišel z nových zdrojů. A to vyžaduje jednomyslnost rady. A já nevím, jestli tady bude tedy nějaký eh, rámec pro radu, anebo jestli to bude výlučně technická otázka, jak řekl pan zpravodaj. Zda to tedy není předmětem nějakého vyjednávání. Na každý pád bych rád věděl v souvislosti s reakcí, kterou bude mít rada eh, na opravný rozpočet, budou-li vyšší. Merci Salvador. Děkuji ti, Salvadore. Giovanni. Beh, eh, l'approccio in sede di trilogo, cioè di presentare ano, na třístraném jednání jsme eh, řekli, že to je opravdu technický opravný rozpočet v souvislosti se smlouvou o přistoupení. Tato je pro mě důležité, když posuzuji tento opravný rozpočet v rozpočtovém období 2013 eh, nestačí eh, položky pladeb a by bylo možné pokrýt eh, došlé závazky a proto má dojít k převodu prostředku, aby bylo možné zajistit vstup nového členského státu. A to je pro mě nepředstavitelné. Rada prostě musí e, projevit politickou vůli. Nejedná se přitom ani o příliš velké částky. U položek pladeb jde asi o 374 milionů eur. A převedení prostředků u technického ustanovení to by bylo pro proti zásadě politické orientace přistoupení nového členu. Člena o tom nemůžeme diskutovat. Rada musí vyčlenit e, nové prostředky, protože když nyní ved by nyní měla začít diskuze o e, převedení prostředků na radě. Domnívám se, že by to mělo daleko sáhlé dopady. E, i na ten opravný rozpočet, který chce komise zítra schválit. V nadcházejících týdnech a měsících tedy uvidíme, jak na to rada zareaguje a tento opravný rozpočet bude mnohem vyšší. Oui, merci, euh, monsieur le rapporteur. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Eh, v současné době platí odstavec 29 a cituji. Jestliže členský stát přistoupí do Evropské unie, potom eh, Rada, Evropský parlament a také na základě eh, návrhu komise podle bodu 3 přizpůsobí ten finanční rámec tak, aby vzal v úvahu veškeré výdaje, které souvisí s přijetím takového člena na základě přístupových jednání. Takže je to jasné. Pro nás je to jasné, pro parlament, ale pro ministry, pro ministry financí to jasné není. Takže určitě o tom budou diskutovat. Návrh Evropské komise se nezdá být dostatečně rozumný, protože co se týče administrativních nákladů, s tím se nějak vypořádají, ale provozní náklady, ty normálně se eh, počítají v duchu tohoto odstavce 29 a, eh, při, a přizpůsobují se stropům. Já bych byl tedy velice překvapen, kdyby rada tady dělala potíže, eh, jejichž dopadem by bylo vlastně spoždění A to by určitě nebylo dobré znamení o vítání nového člena Chorvatska. Eh, to znamená způsob, jakým Rada například eh, pojednávala s republikou Kypr. Vidíme, že se jedná o brutalizaci malých zemí v Evropské unii. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Eh, děkuji vám, pane zpravodaji. Takže zítra pan komisař Levandovský Zítra, tedy jak mě informoval pan komisař Levandovský, schválí komise opravný rozpočet 2 v tom smyslu, že Evropská komise eh, chce jednat v té formuli Big Bang. A pan komisař Levandovský byl ochotný přijít zítra v poledne ke koordinátorům, ale z důvodu, já jsem s ním dnes odpoledne hovořil ještě telefonicky a děkoval jsem mu za jeho ochotu, ale Zdá se prostě, že z pracovních důvodů to nebude možné, takže jsme se s ním domluvili, že zorganizujeme mimořádné zasedání rozpočtového výboru v pondělí večer na našem příštím zasedání ve Štrasburku, abychom umožnili panu komisaři v podrobnostech nám představit ten lobbying bank a eh, aby každý z nás mohl Evropské komisi položit všechny otázky, eh, které bude považovat za příhodné. A, a teď je to propojení mezi závazky s rokem 2013 a, a, a eh, rokem 2014 bylo jasně vyjasněno a my si přejeme, aby bylo všechno zahájeno. Protože je zájmem všech, aby nedošlo ke spoštění harmonogramu. Co se týče provádění 2013-2014, nemáme žádné jiné eh, poznámky, nebo ano, přece jenom. Tak v tom případě děkuji všem zpravodajům co se týče víceletého finančního rámce, k tomu není nic víc co říct. Obracím se ke zpravodajům. Zpravodajové nechtějí hovořit, já taky ne, nikdo nežádá o slovo. Dobře, to docela je dobré, že čas od času si člověk může vydechnout. Takže teď bych navrhl, aby paní Brzo Bohatá, eh, za prvé bych jí chtěl poděkovat za to, že přišla a pochopil jsem, že Monika Holmajerová vás pověřila, abyste pojednala bod číslo 14 politiku v oblasti nemovitostí. Máte slovo vyjádřit eh, k projektu jménem zpravodajky, protože tady dnes nemůže být a požádala mě eh, po vzájemné dohodě, že bych přednesla stanovisko eh, k překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie. Momentálně středisko pronajímá dvě budovy v Luxemburku a do budoucna chce sjednotit zaměstnance do jedné budovy. Eh, navíc eh, v jedné z těch budov, kde dneska sídlí, je, eh, proběhla velká rekonstrukce a jak si je zájem potom platit vyšší nájem. Ta druhá budova se plánuje časem zbourat. Takže samozřejmě tato situace je velmi neutěšená a proto se správní rada střediska rozhodla pro uzavření nájemní smlouvy v budově Grosbach a ta smlouva by měla být již uzavřena 15. dubna tohoto roku na 8 let s možností prodloužení. Nájem budově Grosbach činí ročně 1,86 miliard milionů, což je trošku vyšší, než byl v současné době ten nájem. Nicméně bylo středisko požádáno, aby zkusilo očesat některé náklady spojené se stěhováním, což se jí dle detailní zprávy, kterou nám předložilo, podařilo. Nebylo to sice ten rozdíl, ale přece jenom nějakou částku měli snahu ušetřit. Eh, další jednání vedly také k ušetření dalších nákladů, například dva měsíce pronájmu nové budovy bude zdarma a bude odpuštěn poslední měsíční nájem ve starých budovách. Rovněž stát Lucemburg, který je majitelem budov, dotuje pronájem budovy ve výšce 240 tisíc euro ročně, což opět sníží roční nájem. Vzhledem k tomu, že středisko odpovědělo v průběhu přípravy eh, tohoto jednání na četné otázky eh, a byly zodpovězeny jaksi dostatečně kvalifikovaně, eh, doporučuji, aby se k tomuto projektu mozaiky a to je ten rámec financování. A to je vlastně, to bude tak, jak řekla ona, jak jste řekli také vy. Vzhledem ke spoždění, které je v AVKu, můžeme si vzít víc času pro to, abychom pracovali na pozměňovacích návrzích a naše zpravodajka má víc času, aby nalezla řešení. To znamená, eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude do 29. dubna v poledne. Eh, děkuji naší zpravodajce a nyní vám navrhnu, abychom přešli k bodu 7 a to je zpráva našeho kolega Dardena. Viděl jsem ho přijít, eh, kde je. Aha, dnes sedí hodně vlevo. Eh, jedná se o mobilizaci fondu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch Austria tabáku. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, nebudu příliš dlouhý. Týká se to sektoru tabáku, ale vlastně se to týká 270 eh, vypovězených pracovníků eh, kterým by se mělo pomoci a eh, zhruba by měl, se žádá o 4 miliony eur, z, z Rakousko žádá tedy zhruba 4 miliony eur Evropu a e, tyto peníze by měly pokrýt nejrůznější akce, které se navrhují a které již byly zahájeny a které můžete vidět. Já jsem tam dal několik pozměňovacích návrhů, e, které vlastně reflexují, e, odrážejí dopis výboru pro zaměstnanost a pro vaši informaci z výboru na výboru pro zaměstnanost se rozhodli, že do třístraného jednání v týkající se využívání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci dají svůj souhlas. To znamená, eh, my také navrhujeme, aby se to podpořilo. Děkuji mnohokrát. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak? Dobře. Co se týče této složky. Budeme o tom hlasovat 26. března, to znamená za čtyři minuty, pardon, za pár minut. A to se týká dalšího bodu. Já jsem tedy vzal nejdřív bod 7, protože Angelika Wertmann, která je odpovědná za bod 6, nebyla v sále. Myslím, že tady ještě není, ale možná, že bychom se mohli zeptat pana Dardena, jestli by nemohl také eventuálně pojednat bod 6 týkající se Itálie. Ne, není to možné? Prosím. To se týká sektoru IKT technologií a týká se to asi 800 zaměstnanců, kteří byli propuštěni a jedná se o zhruba 3,7 milionů euro, které se žádají. Dobře, děkuji mnohokrát. Máme tady dva dodatečné příklady, které ukazují zájem, který je projevován o tento fond a víte, že to je téma ke kterému byly zaujaty nejrůznější postoje na Evropské radě i v Evropském parlamentu v rámci vyjednávání příštího víceletého finančního rámce. Drazí kolegové, dobře jsme popracovali, protože jsme projednali celou řadu témat. A Teď se tedy obracím na šéfy skupin. Myslíte si, že bychom mohli hlasovat už teď? Protože my jsme si mysleli, že budeme hlasovat od 16.30. Navrhuji vám, abychom začali teď hned. Myslíte, že to půjde? Pět minut. Dobře. Myslíte si, že za pět minut bychom mohli projednat jinou věc? Ne, nic jiného tady nemusíme teď projednávat. Takže na pět minut přerušuji zasedání, aby Salvador mezi tím si našel svůj hlasovací lístek. Bien, mes chers collègues, tout le monde a sa carte de vote. Dobře, tak si prosím připravte hlasovací lístky. Včetně předsedy. Navrhuji vám, abychom začali hlasováním o zprávě našeho kolegy Torvalce o ITERu. Všichni máte před sebou hlasovací lístek a seznam. Paní Ann Jensen tady eh, nahrazuje pana Torvalda, kdyby byly nějaké otázky. Takže ke článku 2 je pozměňovací návrh 7 s ústním pozněvacím návrhem, který máte před sebou. Have no impact on other projects financed from the union's budget and shall be financed through additional resources above the ceilings as appropriate. Qui est pour? Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Zdržel se? Nikdo? Schváleno. Článek 8, zpravodaj, kdo je pro? Pozměňovací návrh zpravodaj, promiňte, zdrželi se. Děkuji, schváleno. Devítka, zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Jedenáctka. Eh, předloženo několika členy PP, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti Nikdo zdržel se schváleno jednomyslně. Úvodní ustanovení číslo jedna nové pana zpravodaje. Můžeme vzít rovnou všechny tři pozměňovací návrhy zpravodaje. Kdo je pro? Teda jedničku, proti, zdržel se zelení, zdržel pardon, proti, zelení, zdržel se jedni. Dvojka, kdo je pro? Proti. Nikdo, zdržel se, schváleno. Trojka, identický s desítkou, kdo je pro? A promiňte, kompatibilní, omlouvám se, děkuji vám. Takže trojka. Pana zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Desítka kompatibilní, kdo je pro, proti, zelení. Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 zpravodaje s odděleným hlasováním pro část 1 over and above. DMFF ceilings, kdo je pro? Proti? Jeden, zdržel se, schváleno. Zbytek pozměňovacího návrhu pro? Proti? zelení a goe zdržel se, schváleno. Pět a šest zpravodaje dohromady? Ne? No dobře, tak kdo je pro pětku? Proti? Zdržel se, schváleno. Šestka pro, pro zelený, eh, zdržel se, schváleno. Závěrečné elektronické hlasování, zahojí hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, suňte hlasovací kartičky. Výborně. Všichni hlasovali. 29 29 hlasujících, 26 pro, 2 proti, 1 se zdržel, takže blahopřeji našemu zpravodaji i jeho zástupkyni, která pana Torvalda zastupuje. A teď bychom hlasovali o zprávy Angeliky Vertman, jak se to vyslovuje. Agile z Itálie pozměňovací návrh 1 a 2 dohromady, je to možné? Zpravodaj nechce, není to možné, dobře, takže pozměňovací návrh 1. Socialisté to nechtějí. Promiňte, špatně jsem to čet. Pan zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden vás zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh dvě, Pan zpravodaj proti tentokrát je pro. Proti. Osm, to je zajímavé. GUE a konzervativci. To znamená schváleno. Pozměňovací návrh 3 a čtyři ty můžeme vzít dohromady, ano. Tři a čtyři pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Držel se, schváleno. Pozměňovací návrh pět. kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, šestka. Viděli jste ústní pozměňovací návrh expenses of workers with dependent persons, children, elderly or disabled persons, to take care of these persons, to allow the workers participating in the program to reconcile trainings, etc. Qui est pour? Pro. Proti. Jeden zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Pan zpravodaj je pro, předložili socialisté pro, proti, jeden zdržel se, schváleno. Osmička stejného autora, ale tentokrát je zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. To je zábavné. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stejná minorita, ale není to blokující minorita. Takže schváleno. Závěrečné hlasování o zprávě paní Wertmann. Mezitím eh, je nás 32, všichni hlasovali, ukončuji hlasování. 30 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Vertmanové. A teď tu máme zprávu pana Dardena týkající se Austria tabáku. Pozměňovací návrh. Máme tady celou sérii pěti pozměňovacích návrhů stejného autora, čili zpravodaje. Bylo mi řečeno, že pozměňovací návrh 3, o tom se nebude hlasovat, protože je to pokryto odstavcem 5. To je tedy pocit zpravodaje. Nemůžeme hlasovat o trojce, dobře. Takže 2, 4, 5, 6 dohromady v bloku. To je výborné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7 od liberálů. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. A tady je rozdělení názoru. Hlasuje se elektronicky. Končí hlasování. 16 pro, pro, 14 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. Pozměňovací návrh 8, 9 dohromady, ano. Takže kdo je pro? Proti? 2, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 10.11 dohromady. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 1. Pan zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahoji hlasování. Už je nás 34. Takže ukončí hlasování 28 pro 4 proti, 2 se zdrželi, takže zpráva byla schválena. Takže se dostaneme k, ke zprávě Direka Vogana. A, e, fondu pro evropské pomoci těm nejchudším. Máte váš seznam 28, Dominika Rikera, zpravodaje pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 od Giovanni Lavia, zpravodaje pro, kdo je pro, zdrž, proti, 2, zdržel se, schváleno. 30, socialisté, zpravodaj pro, pro, proti, zdržel se, schváleno. 31, Odguje. pan zpravodaj proti, kdo je pro? 3, proti, takřka všichni ostatní zamítnuto. 32 od Angeliky Vertman, pan zpravodaj proti, kdo je pro? 3 proti. Hodně zdržel se zamítnuto. Ale 33. paní Vertmanové zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. Jeden zdržel se schváleno. 34 socialisté, pan zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se schváleno. 35 byl stáhnut od pana Klutého, 36 pana Kotyního a Dardena. Pan zpravoda je pro. Kdo je pro? To je všechno. Proti? Zdržel se socialisté. Takže je to zamítnuto. 37 když se schválí 33, tak 37 padá. Potom tady máme kompromisní návrh, viděli jste Global Resources Available, to je eh, kompromis A. Máte před sebou citaci. C'est une petite indication pour le... Je to jenom eh, malá indikace pro víceletý finanční rámec. Kdo je pro? Kdo je proti? Spojené království. Kdo se zdržel? Schváleno. A teď přejdeme na 40. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Jdeme ke 47, 45, pan, eh, odpadá, jdeme ke 46, pan Kozlovský. Eh, schváleno 47. Pro, proti, zdržel se, schváleno. 48. Pana do Čeu Patrao Neveše? Nebo je to madam? Promiňte, omlouvám se. Máme v exotické unii exotické země. Máme oddělené hlasování, první část, kdo je pro do program, kdo je proti. Zdržel se, schváleno. Druhá část. Programs in the same sector and which Rapporteur est contre. Pan zpravodaj proti, kdo je pro? Zelení, Richard a vy proti zdržel se, zamítnuto. Třetí část. Chce něco říct. Measures being, qui est pour, le rapporteur est pour, qui est pour. Kdo je pro, pan zpravodaj pro, proti. Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 49 pana Kozlovského, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti. Zdržel se schváleno 50 Dominik Riké, kdo je pro, proti. 2, zdržel se schváleno. Čtyřka pana zpravodaj je pokryta padesátkou, kterou jsme schválili. Takže 51 od GUE, Pan zpravodaj je e, překvapivě pro. Nezvykle pro. Pro, proti. Zdržel se schváleno 52. Pan Kozlovský, zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno 53. Odpadá, protože 33 bylo schváleno. 54 paní Trautmanové, je pro pro, proti, nikdo, zdržel se schváleno. 55 Kozlovského je pro, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 56 paní Trautmanové, je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pětka a 58 jsou shodné. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Tři, zdržel se, schváleno. 57 odpada. 60 Dominika Rikeho. Pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti. 2, 3, 4. Zdržel se schváleno 61. Odpadá tím pádem včetně ústního pozměňovacího návrhu. Ano, protože ústní pozměňovací návrh chtěl eh, vymazat jedno slovo z pozměňovacího návrhu, který odpadá. Takže 0 krát 0 je 0. Takže to odpadá. Pozměňovací návrh 6 také odpadá, 59 staženo, 62 také odpadá tady odpadají samé pozměňovací návrhy. A tady máme tři zhodné eh, pozměňovací návrhy. 764, 65, kdo pro? Proti? Čtyři. Vítejte, Marto. Zdržel se. Schváleno. 63 staženo. 66, 67 jsou zhodné. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 68 koty dárden, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmička. Pana zpravodaje, kdo je pro? Proti? Dvě, zdržel se, schváleno. 70 odpadá, 69 taky. Můžu vzít dohromady 71 až 73, ne, to je škoda. No dobře, takže 71 Beres Darden. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se většina. 72, Kotiny Darden, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 73, stejně autoři, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 74, 75 byly staženy, devítka a 76 jsou shodné, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto většinou pravice. 77, 78 staženy, 79 pana Kozlovského, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti, 4 zdržel se schváleno, 80 bylo staženo, 81 Beres Darden, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, většina pravice, takže zamítnuto. A teď úvodní ustanovení Kotyni Darden, zpravodaj pro, kde pro? Proti. EPP nic neříká, zdržují se. Pan zpravodaj je pro. Takže lidovci hlasují pro, ale velice diskrétně tedy. No, je to diskrétně, ale počítá se to taky, takže schváleno třináctka. Pervanč Bereš a pan Darden, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno dvanáctka. Gue, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, proti. Tři, zdržel se, schváleno. Jedenáctka padá, odpadá. 14 a 15 jsou zhodné. Pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti. Zdržel se schváleno. 16. Beres a Darden, pan zpravodaj pro, kdo je pro, proti. Dva proti, zdržel se schváleno, takže sedmnáctka odpadá. Osmnáctka Dominika Rikel, pan zpravodaj pro, kdo je proti? Tři, čtyři, zdržel se, schváleno. Devatenáctka odpadá, dvacítka zmizela, dvacet jedna. Je taky pokrytá. Zdá se, že taky odpadá. To je život direkta Vogena, který zmizel taky. Takže pozměňovací návrh jedna odpadá. Dvojka zpravodaje by měla být předložena hlasování. Kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se dva schváleno. Pozměňovací návrh 22 odpadá. 23. Kotyni Darden, kdo je pro, kdo je proti. 3, zdržel se, 4 schváleno, 24 z Darden, pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, 25, 26 Darden a Kotyni, tentokrát předložili stejný pozměňovací návrh, ale ne společně. Pan zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti zdržel se schváleno. A nakonec 27 pana Riketa, pan zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti. Jeden proti, dvě schváleno. A nyní elektronické hlasování pro závěrečné hlasování o zprávě. Ukončuji hlasování, je nás stále více. A hodina jestli skončila. Hlasování jsme skončili, Angelika právě dorazila. Eh, dala také, hlaso, vsunula také hlasovací kartičku a hlasuje taky. Ano, to je veřejné hlasování, ne? 33 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže srdečně blahopřeji našemu zpravodaji. Des virements Eh oui, eh oui, il y a des virements. Alors... Takže Giovanni má nějaký nějakou informaci o převodech sekce 3. To jsou ty dva převody, které se týkají dva programy přizpůsobení se globalizaci. Navrhuji, abychom o tom hlasovali v bloku. Dobře. Je třeba teda vědět, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o Agile, Itálie. Kdo je pro? Pro. Proti. Jeden zdržel se. Dobře. Za druhé Austria tabák je to tabák, ale není to proto, aby se povzbudila konzumace tabáku, aby, aby se pomohlo dělníkům. Kdo je pro, kdo je proti? Držel se. Dobře, takže my se zdržujeme. A někteří schvalují, někteří se zdrhují, ale je, zdržují, ale je to v souladu s programem, který jsme schválili před chvilkou. Máme tedy něco jiného z dalších sekcí, ne? Nemáme žádný jiný bod na programu jednání, takže vám velice děkuji a uzavírám naše zasedání.